Good afternoon, everybody. Přeji vám všem dobré odpoledne. Mohli byste se prosím posadit. Good afternoon. I'd like to welcome you all. Dobré odpoledne. Všechny vás vítám na tomto slyšení o snižování národních emisí po roce 2020 a mou první povinností je vysvětlit, proč tomuto slyšení předsedám. E, není obvyklé, aby zpravodajka předsedala, nicméně náš předseda pan Lavia se omlouvá e, bohužel s námi dnes nemůže být, protože má e, jiné povinnosti takže vás prosí o schovývavost a doufám, že to bude takto v pořádku, eh, že eh, předsedám jako zpravodajka. Stejně bych seděla tady za předsednickým stolem, tak jsem se ujala této funkce. Vítám vás tedy všechny, zejména ty z vás, kteří nejsou pravidelní, pravidelnými návštěvníky Evropského parlamentu. Ráda vás tu vidím a chtěla bych také přivítat jménem paní Dali, která je poslankyně našeho výboru. Vítám tedy jejím jménem skupinu studentů z univerzity v Lufana v Německu. Jsou tady, takže také vítejte. A doufám, že se vám eh, dnešní slyšení bude líbit. Je to eh, For, formou to bude obvyklé slyšení v Evropského parlamentu. Nejprve vyslechneme několik prezentací a poté bude blok otázek a odpovědí od poslanců a poté se přesuneme k druhému panelu. Takže nyní přikročíme rovnou k samotnému slyšení a já představím první panel, který se týká e, aspektu zdraví a životního prostředí v kontrole kvality ovzduší a nejprve k nám na 10 minut promluví paní Marie F. Roux, která bude hovořit o e, problémech lidského zdraví a výhlídkách na vylepšení kvality ovzduší v Evropské unii. A e, paní Eru se zabývá kvalitou ovzduší a hlučností v Evropském centru pro životní prostředí a zdraví Světové zdravotnické organizace. Marí, prosím. Děkuji vám a dobré ráno vám všem. E, já budu vám prezentovat to, tento velmi důležitý problém, ve kterém, kterému se VHO věnuje už mnoho let, jak globálně, tak v evropském regionu. Chtěla bych vám dnes představit to tři odrážky, tedy tato tato tři hesla. Za prvé, co vědecká komunita ví o zdravotních dopadech znečištění ovzduší, jaká je situace v Evropské unii a dále, eh, jaké jsou výhody pro zdraví evropských občanů, pokud by se podařilo snížit znečištění ovzduší a proč je tedy e, důležité zejména snížení emisí. Znečištění ovzduší je hlavní příčinou smrti a chorob v Evropě. Je to první nejčastější příčina předčasných úmrtí v Evropské unie. Je to několik set tisíc lidí e, každý rok, kteří předčasně umírají, protože jsou vystavováni znečištěnému ovzduší. Což je velice důležité mít na paměti. E, lidé onemocňují kvůli znečištění ovzduší ve městech a na mnoha dalších místech v Evropské unii a umírají. A to proto, že e, znečištění ovzduší způsobuje rakovinou kardiovaskulární choroby a dýchací obtíže, což je prokázáno e, pádnými důkazy. Já vám e, ukážu tento graf, za kterého doufám pochopíte, jakými způsoby může znečištění ovzduší vést k takové zátěži na zdraví. Je to proto, že když dýcháme znečištěný vzduch, tak instinktivně tušíme, že by to mohlo mít vliv na náš dýchací systém a na plíce. Ale musíme si uvědomit, že ty nejdrobnější částečky ve vzduchu, které nejsou vidět, se dostanou velice hluboko do plic a dostanou se až do krevního oběhu, do žil a tepen a obíhají po celém těle. Takže mohou mít vliv na mnoho různých orgánů, mají vliv na nervovou soustavu, na eh, reprodukční soustavu a proto mají vliv také na plod a mohou také zkracovat očekávanou délku života už u velice malých dětí. Samozřejmě pak jsou tu dopady na dýchací ústrojí a kardiovaskulární ústrojí. Takže to jsou tedy důsledky eh, znečištění ovzduší, které jsou mnohem širší než pouze dýchací ústrojí. Na tomto obrázku vidíme, eh, že znečištění ovzduší způsobuje mnoho různých zdravotních obtíží a většinou se říká, že lidé předčasně umírají vlivem znečištěného ovzduší a to je vršek tady té pyramidy. To je patrně pro vlády a instituce nejjednodušší kvantifikovat, protože máme dobré úmrtní rejstříky v Evropské unii, takže víme, kolik lidí za rok umře. Pak je, jsou tu ale e, další obtíže, e, které postihují mnohem více lidí. Takže když postoupíme po té pyramidě dolů, tak tam jsou ty efekty možná méně závažné, ale za to postihují mnohem širší množství obyvatelstva. E, to jsou e, poruchy fungování plic, kardiovaskulárního systému, různé dýchací obtíže. Já si myslím, že každý z nás zná někoho příbuzného nebo dítě, který má potíže s dýcháním, když je zrovna smog nebo když je míra znečištění velká. To všichni známe, nicméně je to ještě celá řada dalších zdravotních dopadů. U městského obyvatelstva v Evropské unii je to tak, že lidé jsou vystavováni škodlivým úrovním znečištění ovzduší. A tady vidíme rozdíly mezi jednotlivými limity Evropské unie a standardy. VHO doporučuje chránit obyvatelstvo před znečištěním ovzduší a tady vidíte názvy různých sloučenin a částic, které znečišťují ovzduší. Vidíme například u PM2,5, což jsou ty nejjemnější částečky, které pronikají hluboko do plic, tak Evropská unie má standard asi 10 až 14 což, což je tedy procento, které eh, je vystaveno míře nad tento standard. Zatímco podle pokynů eh, VHO eh, je 91 až 93 vystaveno nadměrnému znečištění těmito částicemi. Takže není to problém, který by se odehrával jenom v Ázii, v Číně nebo někde jinde, kde to vydáme ve zprávách, děje se to přímo tady. Tento graf je z velice nedávné zprávy EEA e kterou si můžete vyhledat rovnou celou, tam je mnoho užitečných informací. E, tady je vidět, jaká je situace v Evropské unii. Tady vidíte několik tmavozelených e, teček a to jsou jediná místa, kde kvalita ovzduší splňuje doporučení VHO. Takže tady před námi zbývá ještě hodně práce. E, chtěla bych vám ale předat ještě jedno důležité sdělení a sice, že přesto, že kvalita ovzduší se může ještě zlepšit, musíme to brát pozitivně. Každé zlepšení kvality ovzduší vede ke zlepšení zdravotního stavu. Což znamená, že e, každé rozhodnutí, e, které bude mít dopad na snížení e, znečištění ovzduší povede k zlepšení zdravotního stavu. Jaké jsou tedy vyhlídky na zlepšení v EU? Všichni z vás jistě znají balíček pro čisté ovzduší a různé návrhy, které jsou v něm obsaženy. Implementace tohoto balíčku eh, zamezí 58 eh, tisícům předčasných úmrtí ročně do roku 2030, eh, sníží ztrátu očekávané délky dožití, což znamená, že že nyní, tedy v roce 2005, měli lidé zkrácený život o 8,5 měsíce vlivem znečištění ovzduší. E, také je důležité, že ten prospěch pro zdraví lidí, který poplyne z toho balíčku, bude asi 12krát převyšovat náklady na odstranění znečištění. Takže vidíme, že e, stojí za to investovat do vylepšení života občanů Evropské unie. Mluvíme tady o zdravotnických výnosech v řádu 40 až 140 miliard euro v externích nákladech, potom jsou tu přímé e, výnosy ve vyšší produktivitě pracovní síly a nižších zdravotních nákladů a dále e, může vzniknout až 100 tisíc dalších pracovních míst vzhledem ke zvýšené produktivitě a konkurenceschopnosti. A ty náklady tvoří 0,02 HDP ročně. Bude to ale stačit. Jak už jsem se zmínila, tak jakékoliv snížení znečištění ovzduší vede k pozitivnímu dopadu na zdraví, což je pozitivní. Ale víme, že pak jsou tu ještě další technická opatření, která by se dala implementovat a už ta už existují a pokud by se využila, tak může dále snížit eh, ztrátu očekávané délky dožití. Takže Evropané by mohli žít déle. Je důležité zmínit, že to, co eh, nyní eh, tedy máme na stole, je daleko od cílů Evropské unie v sedmém environmentálním akčním plánu eh, což by byla kvalita ovzduší, která nevede k závažným negativním dopadům na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Také je to daleko od doporučení na ochranu veřejného zdraví v pokynech VHO. Takže je tu ještě hodně co dělat a je hodně co získat, pokud jde o zdraví obyvatel. Takže co chci, abyste si odnesli z mé prezentaci. Znečištění ovzduší je hlavním rizikovým faktorem pro zdraví, a to jak celosvětově, tak i v Evropě. Znečištění ovzduší přispívá ke vzniku e, závažných chorob, které jsou běžné v naší dnešní společnosti, jako jsou kardiovaskulární choroby, e, dýchací obtíže a rakovina plic. Vědecká fakta e, se hromadí. Víme nyní mnohem více o tom, jakým způsobem má znečištění ovzduší dopady na zdraví, kolik životů, e, kolik umrtí to přináší a o kolik let a měsíců se zkracuje život. Znečištění ovzduší by se mělo snížit, abychom vylepšili veřejné zdraví. Tady je potřeba si uvědomit, že každé snížení zátěže povede eh, k, pozitivním výsledkům v oblasti zdraví. Proto je zásadní snižovat emise a dnes jsou k dispozici technická opatření a ta mohou být implementována. Takže já doufám, že eh, se nám povede zlepšit naše životy a to je ode mě všechno. Děkuji vám. Thank you very much. Velice děkujeme za tuto prezentaci a můžeme se podívat na další prezentaci, která se týká vý, um, prognóz situace v oblasti kvality ovzduší v Evropě. Chtěla bych vám představit paní Krister Egren, která je ředitelkou oddělení pro znečištění vzduchu a klima. Pracuje v Jeteborku. Prosím, máte slovo. Oh, pardon, pan Krister Egren. Dobrý den, děkuji za slovo. Naše organizace je také velice Eh, aktivní i v eh, Běru pro životní prostředí. Zde už eh, slavíme 40 let naší činnosti, takže to je i další důvod, proč jsem tento týden v Bruselu. Chtěla bych vám ukázat takový obrázek, takovou karikaturu, kde tedy, jak Evropská unie usiluje o to, aby dosáhla těch svých cílů, které se stanovila do roku 2030. Trošku se vrátím k tomu, o čem už jsme zde hovořili. Evropská unie má dlouhodobý cíl, kterým je to, aby zde uh, neplynulo eh, vůči, životní, vůči lidskému zdraví eh, negativní dopady z životního prostředí. Máme zde, eh, tyto cíle byly i v sedmém a i v předchozích programech pro životní prostředí. Pokud se podíváme na to, co znamenají tyto cíle, tak se vlastně musíme podívat zpět na vědu, která se týká ochrany veřejného zdraví. Máme zde také pokyny od Světové zdravotnické organizace. Máme zde také vědu, která se týká um, ochrany um, životního prostředí. Máme také legislativu, která se týká přeshraničního um, znečišťování a tak dále. Takže máme zde určité úrovně, které byly stanoveny a na které se musíme dostat, aby bylo dostatečně chráněno životní prostředí. A jak, jaká je ta situace? Už jsme toho dosáhli? Ne, nedosáhli, ale jsme na cestě. Problémem je, že ta cesta je pomalá. Zde se ukazují emise a cíle emise na různé znečišťující látky, jak je to vlastně v porovnání od roku 1990 až do roku 2012 um, oxidy síry poklesly velice výrazným působ, eh, způsobem za poslední 20-30 let. Pokud se podíváme na rok 1980, tak můžeme říci, že ty emise síry poklesly o 90%, oxidy dusíku poklesly o 50-60%, trochu um, pozadu je čpavek, amoniok a ty mm, další um, tam vlastně došlo k tomu, že došlo k omezení evropského zemědělství v roce 1989, ale bohužel žádná další eh, opatření tam nedostala k tomu, aby se snížil ten počet amonia. Pak ještě takový stručný přehled. Myslím si, eh, že teď vlastně možná trošku zopakuju co to zde zaznělo ohledně veřejného zdraví. Um, takže kromě zdraví je zde také problém s acidifikací, Dále problémy s eh, dusíkatými eh, znečišťujícími látkami, které eh, dopadají na ekosystémy. Teď už dochází mm, například co se týče acidifikace, tak tam už bylo napadeno více než 120 tisíc km čtverečních, to znamená zhruba 7 citlivých ekosystémů je vystaveno této acidifikaci. Také si musíme uvědomit, že je zde i určitá stará zátěž z acidifikace z uplynulých let, takže to stále trvá, protože to trvá celá desetiletí, než se ekosystémy zotaví poté, kdy se nám už podaří snížit ty depozice na udržitelné hodnoty. Dále eutrofik, eutrofizace. To vlastně většinou plyne z eh, přílišného hnojení. Eh, Dusíkatými hnojivy příliš dusíku se dostává do vody, do vodních a mořských systémů. Více než 1 milion kilometrů čtverečních eh, je, mm, což je zhruba dvě třetiny ehm, ploch ekosystémů, jsou vystaveny nadměrnému působení Eh, dusíkat jejich eh, znečišťujících eh, látek a tam je 73% také oblasti Natura 2000. Pak je zde ozon, který také je velice nebezpečný pro citlivou vegetaci. Pak je zde také ještě, jsou zde různé druhy dopadů na zemědělské plodiny a materiály a některá znečišťující látky také poškozují i hodnosti. O tom se zase příliš často nehovoří a je to také i dost um, špatně kvantifikovatelné, ale ukazuje se, že tedy se vyplatí, pokud chceme usilovat o snižování emisí. Zde vidíme, jak, um, jaké byly snahy snižovat kritické obrovská množství eh, v ekosystémech, takže zde je obrázek za celou Evropu, takže není to pouze těch 28 členských států EU. To znamená, že ta čísla neodpovídají úplně těm číslům, které byly na ostatních snímcích. Eh, okolo roce 1980 byl vrchol eh, v ehm, emisích síry a pak vidíme vlastně, že to se snižovalo. Dále bylo to také tím, že došlo i ke snižování v té acidifikaci, to vlastně tam je. Dále dusík a čpavek, to se od roku 1990 také snižuje a vidíme, že dochází i e, ke zlepšování k tomu, že některé oblasti už, že některé ty látky už ne, nepřesahují svá kritická množství. Takže pokud e, se dostaneme e, tak pokud se tedy dostaneme na ty nižší hodnoty, tak eh, na to bude reagovat nejenom vlastně veřejné zdraví, ale i ekosystémy a příroda. Takže další eh, geografické rozložení podle dopadu eutrofizace a acidifikace, čili příliš eh, dusíku a příliš kyselých spadů. Hm, dnes tedy vidíme že scénáře na rok 2030 pokud bychom dělali to, co už teď bylo rozhodnuto, to znamená, že by došlo pouze k provádění stávající legislativy, ale to nebude stačit tomu, abychom dosáhli dlouhodobých cílů. A co se týče veřejného zdraví, tak opět je to vlastně podobný scénář tam je na první smíku 2010, e, vlevo a vpravo e, základní scénář pro rok 2030. Vidíme se také v těch tmav, ty tmavší oblasti, tam je nejhorší znečištění e, drobnými částicemi a většinou to tam Dále další snímek je asi komplikovanější, než byly ty předchozí, ale ukazuje v zásadě to tež. Více než 90 obyvatel měst jsou vystaveni uh, částicím ve v takových hodnotách, které ohrožují zdraví. Otázkou je, zda každé město si to má řešit samo. Eh, samozřejmě, že města musí také činit opatření, ale nestačí to. Máme zde důvody ukázat, že na koncentraci, na úrovně koncentrací částic má dopad celá řada věcí. Mm, vzala jsem za příklad Nizozemsko, není to průměr, je to spíše takový extrémnější příklad. Ve druhém sloupci vidíme mezinárodní, to je vlastně koncentrace částic průměru v městských oblastech Nizozemska. To jsou vlastně v uvozovkách dovezené e, znečišťující látky z jiných částí. A zde vidíme, že to je více než ta polovina těch částic, nepochází přímo z této země, ale z jiných zemí. Takže Nizozemsko rozhodně nemůže řešit nebo nedokáže vyřešit tento problém samo o sobě. Musí zde být koordinované mezinárodní úsilí. A celá řada měst v Evropě e, právě je e, vystavena částicím nebo ozonu, které vlastně přichází z jiných zemí nebo z jiných oblastí. Takže je důležité, abychom zde měli nadnárodní mezinárodní opatření, pokud chceme dosáhnout cílu, které jsme si vytyčili. Zde vidíme také takový schematický návrh do roku 2030. Vidíme tam základní scénář černě, který vychází ze stávající legislativy. Dále je zde návrh komise, aby se snižovaly emise aby se tedy snižoval i jejich dopad. A i to by vlastně nestačilo k těm k dosažení těch dlouhodobých cílů. Já bych teď rád povstal a e, ještě něco řekla, ne, nebudu to tedy teď dělat, ale musím říct, že vlastně toto všechno ještě bylo předtím, než se Evropa rozhodla o nových uh, politikách ochrany klimatu. Uh, Evropa se teď rozhodla ještě zvýšit cíle na eh, omezování CO2, co 40 a když eh, k tomu přistoupíte, tak pokud eh, to všechno bude zavedeno tak, jak má být, tak se tím automaticky také sníží i emise oxidu dusíku, síry a částic. A tím by se vlastně ta, ten základní křivka, která je černá, by se snížila tím by se snížily vlastně i ty další linie, protože pokud tam bude nižší obsah částic, mm, tak můžete vlastně ještě používat další e, opatření. Takže co zde vlastně komise ukazuje? Zde je speciální zpráva pro Evropský parlament. Ukazuje se, že návrh komise může, za, může být e, uskutečněn za nižší náklady, než jak se vlastně původně předpokládalo u toho základního scénáře. Takže do, můžete dosáhnout vlastně vyšších, ambicioznějších cílů za nižší cenu, než se původně očekávalo nebo plánovalo. To je tedy návrh komise. Ehm, máme se také určitý, určité shrnutí, jsou zde tedy cíle, jsou zde také očekávané náklady, jsou zde ty staré, v uvozovkách staré cíle, tam je to 3,3 bilionů eh, miliard za rok a ten přínos bude 10 až 15 krát větší. 3,3 miliardy to zní jako obrovský balík peněz, ale je to pravda, je to velké množství, ale pokud to rozdělíte do celé Evropské unie na všechny obyvatele, tak to vychází zhruba 6 eur na obyvatele na rok. Což zase není tak um, výrazné. Ale ty přínosy, kterých dosáhneme, jsou mnohem větší. Zde vidíme cíle návrhu komise, jak to bude vypadat v životním prostředí. Stejně i pokud by se toho dosáhlo, tak v roce 2030 zde bude stále 246 tisíc lidí, kteří zemřou předčasně kvůli těm dopadům životního prostředí. I nadále zůstanou velká oblast um, krajiny mm, ovlivněna eutrofizací, uh, eh, acidifikací a tak dále. A očekávané zdravotní náklady jsou stejně 167 až 595 miliard ročně, takže také se můžeme podívat, jak vlastně se budeme stále lišet eh, od těch dlouhodobých cílů. Máme zde tedy návrh komise a potom, eh, pokud by se to tedy provádělo za těch, eh, pokud by se provádělo zastávající opatření a nedošlo by k žádné výrazné změně chování. A teď už se dostávám tedy k závěrům. Myslím si, že závěrem mohu říct si že ten dopad na veřejné zdraví a na životní prostředí je stále ještě příliš vysoký a i v roce 2030 ještě bude příliš vysoký, byť je zde ta stávající legislativa a i když by zde byl ten nový návrh komise. Myslím si, že evropská politika musí usilovat o ten dlouhodobý cíl ochrany životního prostředí, který byl dohodnut již před 20 lety. Abychom tento cíl splnili, tak nestačí mít pouze směrnici o národních emisních stropech, ale musí to být také podpůrná sektorální legislativa, abychom opravdu zajistili to, že dojde k snižování emisí. Určitě by to mělo být v zemědělství, které stále pokulhává. Pak je zde dokonce jedno odvětví, které zatím vůbec eh, není ošetřeno, to je mezinárodní doprava, zejména oxidy dusíku, to je velký problém. Pak zde máme také eh, domácí vytápění, tam jsou vlastně, to je také důležitý zdroj emisí a pak ještě celá řada dalších sektorů, kde musí být ta opatření ještě uh, eh, spevněna. Pak se musíme také podívat ještě i na související politické koncepce. Uh, ochrana klimatu, to je velice důležité samo o sobě, ale i, s, i v souvislosti eh, s naším tématem. Dále energetika, doprava, zemědělství to teprve poté se nám podaří zajistit snížit eh, emise a eh, to dostatečně času. A nakonec ještě dávám upoutávku na náš eh, odborný boletin. Děkuji. Thank you. Thank you, Mr. Děkujeme, pane Ogrene. Děkuji vám oběma, že jste dodrželi čas a nyní budeme pokládat otázky. Dávám prostor otázkám. Začne paní Majsner. That was really quick. Thank you. Děkuji. Mě by jenom zajímalo, jestli máte nějaká čísla o znečištění ovzduší z lodí, protože eh, o tom nikdo eh, v našem panelu nebude hovořit ani v tomhle a bohužel ani v příštím. Já jsem ze severu Evropy a vím, že od začátku eh, příštího roku uh, má platit redukce eh, oxidu síry a oxidu dusíku. To má být povinné u plavidel po a pouze 0,15 eh, z oxidu síru má být v Balckém a Severním moři a 3,5 ve středozemním. A mě by zajímalo, jestli tady máte nějaká čísla o znečištění konkrétně u lodí v různých pobřežních zónách Evropy. Um, I can't run you the specific numbers in kilo. E, já vám nemůžu z hlavy říct konkrétní čísla na kilotunu, ale když se na to podíváte historicky z roku 1980 dál, tak sírové emise z lodí se zvýšily o třetinu a oxidy dusíku o dvě třetiny. Zatímco u pozemní emise klesají. My se budeme snažit e, obecně snažit snižovat sírné emise od příštího roku. V sírní Evropě, tam usil, v severní Evropě tam usilujeme o 90% snížení a od roku 2020 také v severovýchodním Atlantiku, v středozemním moři a Černém moři protože tam bude v platnosti ten globální limit 0,5%, ale zatím nejsou žádná efektivní opatření proti oxidům dusíku. Technicky to technologie k dispozici je v v Americe je e, emisní kontrolní oblast pro oxidy dusíku a nové lodě budou moci snížit emise o 80%. A to tež můžeme udělat i u nás, ale je potřeba tedy eh, dezignovat jednotlivé kontrolní emisní oblasti i v Evropě. A bylo by dobré, kdyby eh, ta kontrolní oblast pro síru nepokrývala pouze severní eh, pobřeží, ale i jižní a jihovýchodní, protože to by, bylo, to by mělo mnohem ještě lepší ekologické výsledky po celé Evropě. Děkuji, já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, trochu jsem se zdržela. Jeden takový problém, se kterými jsem hovořila o členech mé vlády, se týká monitorování a obrovských nákladů, které země budou muset vynaložit na, eh, na požadavky monitorování, které poplynou ze směrnice eh, NEC. Eh, vy jste zjevně odvedli velký kus práce, protože tady přinášíte čísla z celé Evropy a mohl byste říct něco o tom, jak často provádíte ten monitoring, jak ho provádíte, jaké agentury to dělají, eh, jaké vám dávají informace, protože pokud je možné provádět monitorování teď, tak požadavky eh, NEC budou nebo nebudou velkým, eh, velkou zátěží pro členské státy? My už máme směrnici o národních emisních stropech, která platí od roku 2010 takže, to, takže do této míry tu je monitorovací systém, který eh, nám umožňuje kontrolovat emise a vypracovávat o nich zprávy, to už funguje. Už máme jeteborský protokol e, na základě úmluvy o přeshraničním znečištění, což je taková zrcadlová legislativa, která nepokrývá jen EU, ale i zbytek Evropy a Severní Ameriku. A to vstoupilo v platnost v roce 1999 a bylo zrevidováno v roce 2012 a nyní obsahuje e, závazné cíle snížení emisí do roku 2020. Evropská unie to podepsala a ještě to není tedy ratifikováno, ale já předpokládám, že většina zemí EU to přijme. Takže já přesně nevím, jaký nový typ monitorování se očekává. Komise ve svém návrhu eh, žádá o to, aby eh, vznikly eh, propracovanější národní programy na redukci emisí, tak abychom to mohli pečlivěji sledovat, tedy ta opatření, která mají sloužit ke snížení emisí. Ale to není v pravém slova smyslu monitoring. Monitoring ten se týká směrnice o kvalitě ovzduší, eh, která byla přijata v roce 2008 a už to, mělo, už to dávno funguje, případně mělo dávno fungovat. Takže já přesně nevím, eh, jaký další monitoring s dalšími náklady by z tohoto návrhu měl vyplynout. Děkuji vám. Eh, my máme mezi sebou zástupce komise, chtělo by se také vyjádřit. Pokud ano, tak prosím. Jestliže ne a není to vaše odborná oblast, tak samozřejmě máte plné právo odmítnout. Nicméně pokud byste nám to osvětlili, bylo by to velice užitečné. Děkuji vám, paní Gerling to, eh, co eh, tu zaznělo, bylo správné, co řekl pan Ogren. Ten nový návrh nezavádí žádné nové povinnosti monitoringu a je zcela v souladu s povinnostmi, které už existují podle stávající směrnice a s povinnostmi podle Jateborského protokolu. Děkuji, Keith. Děkuji, Julie. Chtěl bych eh, poděkovat oběma řečníkům. Já bych se chtěl zeptat na pevné částice. Tady vidím, že jsou eh, rozdíly v cílech VHO, který je 2,5, což je mnohem přísnější než cíle eh, Evropské unie. A mě by tedy zajímalo, pokud byste mohl spekulovat, jak se chceme posunout z té situace, ve které jsme, do té, kde bychom měli být. A dále, pokud hovoříme o pevných částicích, tak ty ultrajemné eh, pevné částice, nevím, jestli jsou v té zprávě zmíněny. Nebo je, ně, je nějaký důvod, proč by tam neměli být? Eh, podle mých informací mají také závažný dopad na zdraví. A zajímalo by mě, jakým způsobem bychom měli tento problém řešit. Děkuji za tuto otázku. Ano, máte pravdu. Dopo- rozdíl mezi doporučením VHO pro eh, pevné částice 2,5 jsou, je 10 eh, mikrogramů na metr krychlový ročně, zatímco u EU ten standard, který bude limitní hodnotou, která začne platit příští měsíc, je 25 mikrogramů na metr krychlový. To je tedy velký rozdíl. A podle eh, údajů VHO, které schromáždili vědci, kteří na tom pracují, jsou eh, poměrně přesvědčivé. Zkoumáme, jakým způsobem inhalované částice vedou ke kardiovaskulárním chorobám, eh, rakovině plic a dále. To jsou údaje z Evropy a ze Severní Ameriky, e, tam, kde ta úroveň je poměrně nízká. Takže i nové studie e, zkoumají i tu úroveň pod 10 e, mikrogramů, která také vede k, určitým, k určitému vlivu na zdraví. Takže ta doporučení se zakládají zcela na vědeckých faktech, zatímco když se podíváme na evropské standardy, tak tady si plně uvědomujeme, že probíhá mnoho úvah, které, které které eh, vstupují do hry, jako je technická proveditelnost a eh, potenciál členských států, náklady členských států a tak dále. Takže tady je ve hře více eh, jiných faktorů, které ovlivňují ty standardy které jsou potom zakotvené v legislativě, zatímco doporučení VHO není právně závazné. Takže to je vysvětlení toho rozdílu mezi oběma hodnotami. Další otázka se týkala ultrajemných částic. Tyto částice jsou mnohem menší než PM2,5. A zatím neprobíhá eh, celoevropský monitoring těchto ultrajemných částic. Je poměrně těžké je měřit z dlouhodobého hlediska, takže ty studie, které byly provedeny, ukazují určitý vliv na zdraví, ale zatím je to stále ještě poměrně nové. Takže eh, dokud nevznikne konzistentní monitorovací systém v Evropské unii, eh, který by opravdu byl implementován a mohl nám to umožnit zkoumat déle, Eh, tak eh, příliš mnoho informací nezískáme. PM 2,5 je stále ta nejhlavnější, eh, to nejhlavnější velikost částic, která je nejrelevantnější pro zdraví. Ale určitě další studie ještě budou zkoumat dopad i ultrajemných částic. Také jste se ptal, jak tento problém řešit, pokud si pamatuju správně. A podle toho, co dnes víme, tak jedním z nejlepších způsobů je e, zavést částicový limit na výfukové plyny u různých typů motorů a nesilničních strojů, protože to e, nám umožní vytvořit fungující částicovou stopu, která značně sníží emise ultrajemných částic. Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji, Julie. Já se také omlouvám, že jsem přišel pozdě. Já jsem si nicméně právě prošel slajdy, které byly na internetu, tak doufám, že se nebudu ptát na něco, co jste už říkal a co nemáte napsáno v prezentaci. Při veřejných debatách neustále hovoříme o předčasných úmrtích, o přímých a nepřímých zdravotnických nákladech plynoucích ze znečištění ovzduší, ale pro mě je důležitější ještě něco jiného, nebo možná stejně důležité, a sice dopad na kvalitu života. Jestliže dítě se nemůže věnovat sportu, protože je dlouhodobě nemocné vlivem znečištění ovzduší, tak to má obrovský dopad na kvalitu života. A vy určitě máte nějaké informace i o tom. Je to taky nějak kvantifikovatelné, je to určitě velice obtížné, nicméně máte k tomu co říci? Děkuji za tuto otázku. E, ano, máte pravdu. Máme e, více informací o předčasných úmrtích, protože to je snadněji vyčíslitelné. Máme oficiální matriky úmrtí ve všech zemích Evropské unie, ve všech regionech, takže to se dá snadno eh, vyčíslit a toto dramatické číslo je velice vysoké. Ale eh, kromě toho eh, jsou ještě mnohem mm, jaksi subtilnější dopady na zdraví a máte pravdu, že děti, které mají astmatické záchvaty a proto nemohou chodit ven a hrát si tam s kamarády, nebo další zranitelné skupiny obyvatel, obyvatel, jako jsou starší lidé, kteří během vln veder například jsou ovlivněni eh, znečištěním ovzduší, tak když se, když se znečištění a extrémní horko skombinují, tak to má zásadní dopady. A ty problémy specifických skupin obyvatel jsou nesmírně důležité. Je to ale mnohem těžší kvantifikovat, bohužel protože jsou to mnohem eh, jemnější, subtilnější efekty. Některé studie zkoumají velice detailně tyto dopady, měří fungování plic u dětí, když jsou vystaveny vysokému eh, ozonu nebo, eh, nebo smogu, ale bohužel Pokud bychom to chtěli například nějak finančně ohodnotit, tak to by bylo velice obtížné. Můj kolega tady nalevo se zmínil ve své prezentaci o tom, že v podstatě, když zkoumáme ty finanční náklady, tak ty často eh, přeceňují náklady a podceňují výnosy. My se soustředujeme pouze na předčasná umrtí, ale neskoumáme další výsledky v oblasti zdravotnictví, a to nejen pro společnost, ale i pro eh, jednotlivce. My se soustředíme pouze na tu špičku ledovce, ale pod ní je toho ještě mnohem více. paní Stalin. Jednou během té diskuze tedy eh, zaznělo, že jeden sektor zatím není regulován a to je námořní sektor. Tedy eh, emise z lodí, které nejsou regulovány. Ale pak je tu ještě další sektor, který vysoce přispívá ke znečištění, eh, řekla bych, tedy ke znečištění vzduchu a klimatických změn, a to je letecký sektor to určitým způsobem regulováno je, ale děláme tady dost? To je otázka, která se vyskytuje poměrně často. Um, as far as I've seen... No, když jsem se díval na čísla, eh, tak to, ten sektor letectví není nějakým největším vyníkem. Také tam k tomu eh, přispívá, ale většina emisí z letectví se vlastně uvolňují těch vysokých vrstvách a není to tedy v těch nižších vrstvách atmosféry, kde... Mm, takže ten sektor letectví zase tak eh, tolik eh, k tomu ehm, nepůsobí. A když bychom se podívali na, na ta letiště. Tam je spíše největším problémem ten velký silniční provoz, vlastně ta, ty vozidla, ta vozidla, která jezdí na to letiště a zase odváží lidi z letiště, takže ty mají mnohem větší eh, objem emisí než eh, ta samotná letadla. Paní Meissner, děkuji, mám dva stručné dotazy. Za prvé, hovořil jste, že zejména ve městech je problém se znečištěním ovzduší, to je logické, protože tam je také hustá, hustota obyvatelstva a velký provoz. Jsou nějaká města, kde třeba došlo k velkému zlepšení ovzduší, kvality ovzduší. Já sama také pocházím z Nizozemska a hovoří se o tom, že Nizozemsko má eh, mnohem horší znečištění než ostatní eh, země. Je to tedy kvůli tomu znečištění z jiných zemí, nebo protože to je mm, kvůli té poloze nebo z jaký je ten důvod? Eh, jsem zvědavá. Děkuji. Mm. No, tady zcela jistě bychom museli asi trochu spekulovat. Co se týče Nizozemska, tam je opravdu velká hustota těch emisí a není to pouze Nizozemsko, ale také Belgie a severní Francie, kde jste, a také západní Německo, to je vlastně pak je tam také i intenzivní eh, doprava a tak dále. Takže je tam, eh, ty emise plynou vlastně z vnějšku, ale i uvnitř. Také tam, je, také tam jsou emise amonia z intenzivního zemědělství plus eh, oxidy dusíku, plus tedy dusičnany, plus oxidy síry, to se vlastně všechno, a plus tedy ještě ty částice PM 2,5, takže toto všechno vlastně nakonec způsobuje to, že jsou tam eh, v Nizozemsku velká, protože tam velká koncentrace částic, takže je tam velká, je velká koncentrace různých druhů těch eh, emisí. Eh, co se týče mm, těch změn, zda v některém, země, zda v některém městě došlo ke zlepšení ovzduší, tak to jsem nikdy vlastně moc příliš neporovnával, ale teď se Teď Evropská kancelář pro životní prostředí se na to dívá, snaží se vytvořit takový žebříček měst, takže pokud si to zkusíte třeba vygooglovat, tak možná najdete informaci, které město, které město je v tom dobré, jaké používá dobré techniky a eh, jaký je ten žebříček. Já bych ještě možná k tomu něco přidala. I Evropská agentura pro životní prostředí eh, podává informace o těchto věcech a pak jsou také i informace podávané na vnitrostátní úrovni. Takže možná tam nebudou třeba informace přímo o jednotlivých městech, ale můžete se třeba podívat na situaci v jednotlivých regionech, jaká, jaké tam jsou emise, jaké tam jsou nejčastější znečišťující látky a to může být také důležité, pokud chcete sledovat určité trendy. Děkuji, nyní pan Pěča. Děkuji za slovo. Budu hovořit polsky. Mám dva dotazy. Jeden se týká VHO. Víme, že znečištění vzduchu je často velmi vysoké, což vede k velkým problémům a pojí se s tím vysoká úmrtnost, také mnoho nemocí, nemocí dýchacích cest, kardiovaskulární choroby, o těch jste také hovořila, a také mnoho onemocnění rakovinou. A rakovina je skutečnou nejhorší nemocí 21. století a existují studie, které dokazují, do jaké míry znečištění vzduchu vede k tomu, že u lidí propukají různé typy onemocnění rakovinou. V našich zemích probíhaly kampaně proti kuřáctví. Takže by bylo možné to tak nějak porovnat, do jaké míry vedou k nemocem emisí z průmyslu, do jaké míry kouření. To je tedy jedna věc. A druhá věc. Řekli se té, te že jedna z nejobtížnějších oblastí je zemědělství, že odpovídá za celou řadu emisí. Když hovoříme o znečištění, tak máme spíše na mysli průmysl a vedle něj, jak si si představujeme, je to krásné zemědělství, bezproblémové, ale tak tomu není. Zemědělství je skutečně zdrojem celé řady emisí. Co můžeme udělat? Ano, vím, že například umělá hnojiva jsou velkým zdrojem emisí, ale pak jsou zde i další faktory, které také znečišťují životní prostředí. Například eutrofizace. To je jeden příklad. Děkuji. Thank you. Děkuji za tento dotaz také. Já bych k tomu ještě možná něco dodala, protože jsem také se chtěla ptát na tu eutrofizaci. Uh, eutrofizace je něco, co si spojuje spíše s nečištěním vod. Myslím si, že by bylo dobré, kdybyste mohl vlastně technicky vysvětlit, jak souvisí eutrofizace se znečištěním ovzduší. To je vlastně, co jsem k tomu ještě chtěla dodat. Dobře, děkuji. Já zodpovím tu první otázku, která se týká zatížení nemocí z těch částic. Hovořil jste konkrétně o rakovině plic a také o nemocech dýchacího onemocnění a kardiovaskulárních nemocí. Je důležité si uvědomit, že v naší společnosti jsou kardiovaskulární nemoci, to znamená ischemická srdeční choroba, to znamená srdeční infarkt a také mrtvice. To jsou velice časté nemoci v naší společnosti. A protože s tím souvisí znečištění ovzduší, eh, ovzdu, znečištění ovzduší je také jednou, jeden z faktorů, který způsobuje eh, tato kardiovaskulární omezení, tak eh, to vlastně můžeme zde udělat tuto korelaci, protože celkem to kardiovaskulární onemocnění jsou zodpovědné za 80 předčasných úmrtí. A v těch ostatních případech, eh, co se týče třeba rakoviny plic, tam je to asi 6% před, eh, předčasných úmrtí. Eh, celkově tedy více lidí trpí těmi kardiovaskulárními chorobami než rakovinou plic. A pak, co se týče těmi těch benzopiranů, tak ty jsou také velice zásadní v tom znečištění ovzduší. Ano, a já, se, já chci si ještě vyjádřit k tomu, jak zemědělství přispívá ke znečištění ovzduší. Zemědělství přispívá 90% eh, vlastně ze zemědělství plyne 90% emisí amonia do ovzduší. Zbytek je z nějakých eh, spalovacích eh, zařízení a ze silniční dopravy, ale opravdu zemědělství je naprosto nejvýznamnější znečišťovatel ohledně amonia takže tam, zde, tam se jedná zejména o e, rozmetání hnojiv, které potom způsobuje vypařování amoniaku. No a také potom, pokud, pokud si vzpomínám, jenom tak, e, také zemědělství je odpovědné asi za více než polovinu emisí metanu, ale tady to číslo úplně přesně nevím z hlavy, ale určitě e, je tam velký podíl těch emisí metanu. A pokud si také dobře vybavuji, tak ze zemědělství plyne 5 až 10 částic, které jdou do ovzduší a je to způsobeno zejména vypalováním porostů. Dále, co se týče eutrofizace a vztahu eutrofizace eh, k životnímu prostředí, eh, k znečištění ovzduší, tam jde o to, že dusičnany vlastně mění eh, stav živin ve vodě, tam se také tedy mění potom druh, eh, po, počty druhů živočišných, protože ten, eh, vlastně ten stav těch jednotlivých živočišných druhů záleží na objemu živin. Ten dusík je tam velice zásadní, plus také třeba fosfor, takže pokud máte více dusičnanů některým rostlinám nebo některým rostlinám se bude e, lépe e, dařit a nakonec začnou bojit a tím se vlastně navr- tím se e, naruší biologická rozmanitost. záleží to vlastně potom také na tom, nakolik jsou ty jednotlivé druhy citlivé vůči dusíku. Máme zde různé um, různé druhy krajin, kam, kde to vlastně má větší nebo menší dopad. Um, některé oblasti jsou vlastně ještě více citlivé než eh, většímu objemu dusíků než ostatní. Ale takový hlavní dopad je to, že se tím tedy snižuje biologická rozmanitost. Dobře, a poslední otázka, Keith. Děkuji za možnost dát dotaz. Já teď opět přemýšlím o těch částicích a přemýšlím o městském prostředí. Zajímá mě váš názor. Jak užitečné eh, by bylo zakázat dýzlové motory v městských eh, oblastech? Protože mám pocit, nebo mě, mě vlastně překvapuje i to, že hovoříte o tom, že právě pevné částice patří mezi ty největší zabijaky. Takže mm, jak je to s těmi dýzlovými motory? Bylo by to užitečné, co by jeden z těch nástrojů v, té, v tom souboru nástrojů? Ano, já nejprve mohu říci, že Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny, což je také pobočka eh, z VHO, se také zaměřila na diesel a diesel je charakterizován co by um, karcinogenní látka, takže to má zcela jistě velké dopady na veřejné zdraví a také to má také dopad na um, velký podíl těch znečišťujících látek ve městech, takže to zcela určitě musíme vzít v úvahu. Dobře, já teď poděkuji oběma panelistům za tuto první část. Teď se dostáváme k druhé části dnešního slyšení. Požádám další tři řečníky, aby přišli k nám nahoru k předsednickému stolu. A těm dvěma předchozím zatím poděkuji. Thank you. So for the second session, uh... Děkuji. Takže teď začínáme druhou část našeho panelu. Budeme hovořit o otázkách jednotlivých sektorů regionu a také otázkách dodržování právních předpisů. První eh, panelista pohovoří o potenciálu, jak snižovat emise ze silniční dopravy a o tom, jak zlepšovat eh, kvalitu ovzduší. Vítáme zde pana Klause Landa, který zde zastupuje Evropskou automobilovou asociaci výrobců automobilů a je také koordinátorem pro emise ze skutečné um, jízdy z firmy Daimler z německého města Stuttgart. Dávám vám tímto slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste dala průmyslovému sektoru příležitost vysvětlit, co zatím děláme a co bychom chtěli eh, podpořit. A to, eh, abych to navázal na ty prezentace, které jsme zatím slyšeli, tak jakým způsobem eh, hodláme vylepšovat kvalitu ovzduší. Dostáváme se k prvnímu slajdu, který se už objevil v jedné z těch předchozích prezentací. Tady vidíme, co zatím proběhlo na úrovni evropských emisních standardů pro oxidy dusíku u naftových a benzínových Eh, hodnot motorů. Nalevo vidíme standardy u osobních vozidel za posledních eh, zhruba deseti let, kde jsme se dostali z úrovně eh, euro 0 až po euro 6 a napravo vidíme nákladní vozidla. Ty základní informace tedy jsou, že se výrazně zvýšila kontrola emisí u nových aut a u těžkých užitkových vozidel. Nicméně si také musíme eh, uvědomovat to, co už také zaznělo v těch předchozích prezentacích, že nejen eh, kontrolované emise musíme brát v potah, ale také tak, ty takzvané emise z reálného řízení eh, RDE. Což monitor což je měřeno u těžkých užitkových vozidel takzvanými systémy PEM s přenosnými systémy měření emisí a e, součástí té prezentace e, bude e, to, jakým způsobem tyto přenosné měřící systémy chceme nainstalovat i do osobních vozidel. Takže někteří z vás možná vědí, že komise v současnosti spolupracuje s členskými státy a s průmyslovým sektorem na eh, takzvaném nařízení o eh, emisích při reálném řízení pro lehká užitkové vozidla. Eh, já, proč to potřebujeme? Já si myslím, že je to zcela zjevné také z těch předchozích prezentací. Patří to také k programu pro čisté ovzduší a tam se píše, že musíme vyvinout nové postupy testů, abychom dokázali určit hodnotu emisí oxidu dusíku při takzvaném normálním řízení. To, co vidíte na tom obrázku, to je, myslím si, dobře známo z nezávislých zdrojů a tady vidíme tedy ten dosavadní pokrok. V roce 2000 byla v platnosti norma Euro 3, tehdy jsme měli standard 0,5 neboli 500 mg na e, kilometr a na druhé straně máme ty reálné emise. V roce 2014 máme standard 80 mg, což je velký pokrok od těch, od, tedy z 500 mg na 80 mg, ale samozřejmě k, ke stejnému snížení nedošlo eh, u emisí při reálném řízení. My bychom tedy, nebo průmyslový sektor by rád eh, spolupracoval na řešení tohoto problému a vedeme velice plodný a pozitivní dialog se všemi zainteresovanými stranami a snažíme se dosáhnout toho, aby toto nařízení vzniklo co nejdříve a aby, aby nové vozy mohly toto nařízení splňovat. Jaký je obsah tohoto nařízení, které se chystá? Nejprve, eh, jak už jsem eh, vysvětlil, tak tou první myšlenkou je eh, převzít ta měřící zařízení PEMS z těžkých užitkových vozidel a zavést je u osobních vozidel, aby se daly měřit emise při reálném řízení. Tady vidíme ten obrázek nalevo, tak ne do všech aut lze takové zařízení nainstalovat. A proto eh, je zapotřebí, aby to nové nařízení, pokud to nové nařízení by mělo vstoupit v platnost, tak průmysl eh, musí vyvinout velice lehké zařízení PEMS, které by bylo lehké eh, napojit na měřené vozidlo. a když tady hovořím o automobilovém e, průmyslu, tak e, my e, provádíme tento vývoj a snažíme se co nejrychleji vyvinout toto zařízení tak, abychom mohli naplnit to nařízení, které se chystá. Samozřejmě, když tyto přenosné měřící systémy instalujeme, tak to musíme kalibrovat, abychom viděli, že hodnoty jsou správné, potom s takovým autem vyjedete normálně na silnici a poté tady na vpravo, když se podíváme, tak proběhne eh, hodnocení dat eh, pomocí takzvaného normalizačního nástroje a potom je potřeba eh, potvrdit emisní standard ve dvou oblastech. Jedna z nich je takzvaná mírná oblast a potom rozšířená oblast. Tam jsou různé faktory, rozdíly různých faktorů, jako je například teplota a různé dynamické podmínky. Důležitými pilíři eh, toho budoucího nařízení jsou hraniční podmínky. Možná máme různé názory na to, co je normální řízení. Z konstrukčního pohledu by to mělo být jasně definováno, a to nejen kvůli tomu, eh, že chceme, aby v Evropě platili stejné podmínky, to ne, ale kromě toho máme také odpovědnost za to, aby budoucí nařízení bylo naplňováno i výrobci z cizích zemí, jako je Jižní Korea a tak dále. A proto to nařízení, to, proto ta kritéria musí být jasná a robustní a průmyslový sektor to podporuje. Já bych teď chtěl podrobněji probrat tu eh, proceduru a sice jak chceme eh, podpořit eh, zavedení tohoto nařízení my zkoumáme současné návrhy komise, které se týkají toho nového eh, nařízení o e u eh, lehkých užitkových vozidel. Tady si myslím, že průmysl možná dokáže ještě uspíšit některá ta očekávaná data zavedení. U těžkých užitkových vozidel už to podobné nařízení platí a tam je takzvaný eh, konfirmační faktor 1,5 eh, a není pohyb o tom, že sektor osobních vozidel eh, se zaváže k podobné, k podobné přísnosti jako sektor těžkých užitkových vozidel. Jak už jsem se zmínil, tak měřit ty emise nám umožní eh, lehké zařízení PEMS uspůsobené pro eh, osobní vozy. Hlavní otázka eh, pro konstruktéry zní, co je to normální řízení. Pro konstruktéra je důležité vědět, jestli hovoříme o jízdě do kopce, nebo jestli hovoříme o jízdě plně naloženého auta do kopce a tak dále. Jestli normální řízení je tedy jízda do kopce plně naloženého vozidla za e, určitého e, zrychlení při průměrné evropské teplotě. E, samozřejmě jsou tu určité limity, stropy a jakmile tyto limity budou definovány, budeme se muset zamyslet nad tím, jaký má být cíl toho nařízení. Musíme definovat, jaké je normální řízení. My se můžeme uchýlit ke statistice a tak dále, ale my v průmyslovém sektoru tady prosazujeme velice přísné nařízení a chceme to rozdělit do dvou jaksi částí, do dvou sektorů. Ten normální umírněný sektor, který pokrývá 90% případů normálního řízení a pak je tam ta rozšířená oblast, která také bude kontrolována eh, tak dodatečnými eh, CS sektory. Musíme ale mít přesně vymezené hraniční podmínky. A jak jsem říkal, není to jen pro nás, je to i pro e, subjekty třetích stran, které také budou muset testovat svá vozidla a také samozřejmě pro e, cizí země. Podívejme se e, teď detailněji na plnění toho budoucího nařízení. Tady tímto obrázkem eh, bych chtěl ilustrovat na vozidle z kompaktní třídy, co to přesně v konečném důsledku obnáší plnit stejně přísná pravidla jako těžká užitková vozidla. Myslím si, že to vlastně znamená, že auta se budou muset vyvíjet značně jinak. Všechny ty červeně vyznačené části se budou muset pozměnit, protože eh, Předpokladem toho budoucího nařízení je e, zavedení e, technologie e, SCR, selektivního katalyzátoru do našich aut a proto musíme ta auta začít vyvíjet úplně jinak. A to proto, že tedy chceme naplnit ta, to budoucí nařízení tak, aby ke změně došlo v příštích pěti letech. Znamená to tedy, že průmysl pouze chce spozdit nařízení, které je potřeba, protože jsme už slyšeli od předřečníků, že je potřeba? Ne, tak to není. My chceme toto nařízení zavést ve dvou fázích, tak, aby se to okamžitě pozitivně projevilo na kvalitě ovzduší a potom tam bude ta druhá fáze, kdy dojde ke značným hardwareovým změnám v konstrukci automobilů. Co to tedy znamená? Začít začít vyvíjet auto jinak. Tento eh, obrázek je poměrně složitý eh, a nevím, jak ho vysvětlím bez laserového ukazovátka, ale pokusím se o to. V průměru vš, všech eh, životní cyklus určitého modelu je asi 6 až 7 let a průmysl také z ohledu na konkurenci poté uvede na trh nový model. Což znamená na druhou stranu, že vývoj vozidel, které nyní naplňují eh, normu eh, Euro 6, začal zhruba v roce 2008-2009. Teď už jsou tato vozidla na trhu a zmizí z trhu zhruba v době za 20 okolo roku 20 nebo 21. A pokud bychom to chtěli změnit konstrukci vozidel pro novou, no, pro nové nařízení, tak ten budoucí model pro ten budoucí model už vývoj začal, což znamená, že ta práce bude muset proběhnout dvakrát a na konci, až budeme moci e, zavést tyto změny do e, současného modelu, tak to bude vlastně až na konci životního cyklu. Jinými slovy, je nemožné zastavit probíhající výrobu a zavést tyto e, zásadní hardwareové změny do roku 2018. Takže e, ideální by bylo e, začít vybavovat e, nové vody, no, nové, nové vozy později tím zařízením, které plní RDE. Samozřejmě vozidla, která se v současnosti vyvíjejí pro uvedení na trh v roce 2017, u těch lze přizpůsobit jejich konstrukci abychom to uspůsobili softwarovými změnami pro tu první fázi nařízení RDE, protože e, mnoho vozidel už má technologii, která by plnila tuto první fázi, což tedy je ta technologie SCE. Tak a teď se dostávám k časové ose e, toho zavádění. Nejprve bych chtěl e, říci, že průmyslu je jasné, že podporujeme eh, nařízení o RDE, o tom nejsou žádné pochyby a chtěli bychom to udělat eh, ve dvou fázích, ve dvou krocích. Neboli nejprve eh, takový průběžný krok v roce 2017 nebo do roku 2017, takový je stávající plán i komise, a poté proběhne ten druhý krok, který už postaví lehká vozidla na roveň těm těžkým vozidlům a to bude zhruba za dalších pět let až budeme moci začít přizpůsobovat technologii tomu nařízení, jakmile bude schváleno. Podle současného eh, návrhu nařízení je to definováno eh, od konce roku 2015 což povede k datu, které bude pozdější, než jak je to tady eh, nakresleno. Bude to rok 2001 nebo 2021 nebo 2022 a nedokážeme tedy splnit lhutu září 2017. Takže právě proto chceme, aby na začátku příštího roku už to nařízení bylo k dispozici, abychom mohli začít s vývojem tak, tedy se zřetelem na září 2017. A teď je důležité, čeho chceme dosáhnout to, tímto nadcházejícím nařízením. Na pravé straně eh, vidíte základní scénář a poté ten eh, opožděný scénář což je takový návrh v případě, že e, z nařízení by bylo hotovo v roce 2016, což by odložilo e, pozitivní dopad a proto navrhujeme ten dvoufázový přístup, který je velice blízký tomu původnímu návrhu a tady vidíme u let 2021, že tady není vlastně žádný rozdíl mezi původním návrhem a návrhem ACEA. Samozřejmě ne všechny eh, stanice v Německu by splňovaly standardy, takže eh, se to netýká pouze osobních vozidel, ale i dalších průmyslových sektorů. Všechny možné technologie se budou muset eh, vyvinout, abychom například dosáhli toho, že se, že, že se povede tento projekt. My tedy v žádném případě neblokujeme RDE, my to podporujeme, máme e, připravený balíček, na, u kterého se dá demonstrovat to, co jsem právě popsal, tedy to, že to bude mít velký užitek, zároveň to zlepší kvalitu životního, e, kvalitu ovzduší a zároveň potřebujeme jasně definované nařízení a jsme e, ochotní diskutovat o těch přísných hraničních podmínkách, které nejsou jsou zatím obsaženy v tom prvním kroku a můžeme to začlenit do druhého kroku po provedení posouzení dopadu. A samozřejmě jsme schopni začít s prováděním našeho návrhu od roku 2017. Teď se dostávám k poslednímu obrázku. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Tady je vidět, jaký přínos tedy eh, vznikne v reálných emisích po roce 2014. Tady vidíme, že v roce 2017, kdyby měl proběhnout ten první krok, tak tady vidíme velké zlepšení 0,22 a eh, nakonec by to mělo být 0,12, což už je hodnota srovnatelná s těžkými užitkovými vozidly. Thank you. Thank you, Mr. Land. Um, ano, děkuji. A teď se rychle podíváme ještě na úlohu zemědělství v tom, jak, jaký to má vliv na znečištění ovzduší. Vítám zde pana Daniela Rožera, který je z zemědělské komory eh, z Francie a bude tedy hovořit eh, o tom, jaké je to v situaci v zemědělství. Ano, dobrý den, dovolte mi, abych se představil. Já jsem tedy také, já se zastapuji zemědělskou komoru, věnuji se zejména živočišné výrobě, jsem velice rád, že jste mohl být přítomen a je to vlastně poprvé, kdy jsem zde v Evropském parlamentu, kdy jsem byl přizván, abych hovořil o životním prostředí. Musím říci, že zemědělství eh, a vztah k životnímu prostředí je vždy velice obtížné téma, ale zcela jistě o tom musíme přemýšlet. Zemědělská komora ve Francii má svou vlastní síť, která je, působí po celé Francii. Máme tam zhruba 4200 zvolených zástupců, kde jsou zemědělci, techničtí pracovníci i odborníci na životní prostředí a tak dále. A poskytujeme poradenství v těchto tématech eh, zemědělcům. Také spolupracujeme s místními orgány. No a teď tedy, jaký je vztah zemědělství a kvality ovzduší? Takže snažíme se tedy, aby zemědělci pozměnili určité své postupy a aby brali v úvahu nejnovější vědecký výzkum. A dnes tedy budeme hovořit o kvalitě ovzduší. Je to velice důležité, má to na nás dopad. A můžeme říci, že už teď vlastně vidíme určité dopady, které se týkají výnosů, které se týkají stagnace. A to je něco, co vlastně zcela jistě musí zemědělci brát v úvahu. Zemědělci mm, musí brát v úvahu také meteorologické parametry, které ne vždy jsou zjevné. To, co zde chceme říci, tak to má všechno dopady a proto je také důležité, abychom o tom diskutovali. Musíme si uvědomit, že i ve všech těchto tématech existují určité limity, určitá omezení, která se vztahují na zemědělskou výrobu. Máme zde také určité standardy, předpisy. Musíme vzít v úvahu, jaké jsou dusíkaté produkty. No a když tedy hledáme opatření, která se týkají této směrnice, tak eh, eh, musíme se zamyslet nad těmi kroky, musíme brát v úvahu i další věci, jako třeba organizace práce. Mě třeba překvapilo, jak naši zemědělci reagovali na různá opatření protože zde máme určité cykly, sezónní cykly, výrobní cykly a ty se nemohou tak lehce přizpůsobit. Jsou určité věci, které se zkrátka musí dělat, některé věci se mohou zohlednit, máme zde referenční hodnoty, máme zde praktické metody, pak je zde třeba otázka budov. Nemůžeme eh, musíme toto všechno brát v úvahu, když přemýšlíme o těchto opatřeních. Na druhou stranu máme určité páky, které můžeme využít. Naše postupy stále zlepšujeme, eh, snižujeme pracovní cykly, také zlepšujeme mm, opracovávání zemědělských ploch. Máme zde také otázku hnojiv, to se také zlepšuje. A to všechno souvisí tím, že o všech těchto důležitých věcech musíme hovořit. Všechny tyto kroky mají ale také své náklady. Je důležité, abychom ehm, také pokročili i v zjišťování ekonomických dopadů. Musíme je kvantifikovat, musíme měřit jejich dopad a musíme eh, také Mm, brát v úvahu i zájmy našich zemědělců. Já to chci říct zde právě, chci to říct nahlas, protože naše zemědělci musí mít příjmy, nemůžeme žít bez příjmu. Musíme, to, musíme samozřejmě zohlednit i otázky ochrany životního prostředí. Mm, v minulosti se všechny tyto otázky banalizovaly, ale musíme je dnes brát vážně. já jako zodpovědný zástupce své profese musím brát v úvahu i další zájmy, zájmy vůči ostatním občanům. Myslím si, že otázka ekologická je společensky závažná otázka a není to pouze něco nedůležitého. A nesmíme zapomínat také na to, že zemědělci jsou nezávislí, jsou autonomní. My jsme výrobcem kvalitních výrobků, jsme také důležití pro energii, protože zemědělci produkují i energetické zdroje, máme zde biomasu a tak dále, takže i v tom jsou zemědělci důležití. Toto všechno musíme mít na paměti. Když eh, přemýšlíme o znečištění ovzduší, musíme brát v úvahu mm, postupy, které existují a jak je integrovat. Myslím si, že e, můžeme uspět e, s tím, že se budou vyvíjet nové technologie, to souvisí vlastně i se situací na trhu. Ne, nejistá, nejisté ceny, to všechno také má dopad na zemědělství. Teď se můžeme třeba podívat na odvětví živočišné výroby toto odvětví chovu je velice rizikové. Pokud se podíváme na dodatečné náklady, tak to tam vidíme, je tam i komplikovaná organizace práce. K tomu je ještě nutné přidat eh, sniž, snižování extenzivity zemědělské výroby. A to všechno také má dopad na emise CO2. Myslím si, že do té směrnice musíme zapracovat realistické, dosažitelné cíle. Takže musíme vše dobře měřit a musíme také, nesmíme zapomínat i na ten ekonomický aspekt. Na našem území jsme už přijali opatření, kterým je vzdělávání zemědělců a já jsem přesvědčen, že dnes, když přemýšlíme o tom, co je třeba podporovat, eh, tak je třeba postupovat globálně. Musíme si také uvědomit, jaká je ekonomická vize našich eh, zemědělců, našich chovatelů. Přijali jsme opatření, která se týkají třeba hnojení. Ehm, například jsme vzali v úvahu, ehm, nebo tak jsme to učinili, aby tedy to hnojení nemělo tak velký dopad na znečištění životního prostředí, třeba prostřednictvím různých dat nebo časového harmonogramu. Také jsou zde někdy určité paradoxní efekty, protože pokud je zde nějaké velice přísné opatření, tak to může mít zase negativní dopad. Je to velice, důlež, je to velice obtížné pro zemědělce, aby vzali v úvahu všechny aspekty, které jsou důležité pro ochranu životního prostředí, ale já mohu říci, že jsem poměrně optimistický ohledně praxe a jsem stále přesvědčen, že zapotřebí zachovat naši výrobu, také musíme dbát na kvalitu produkce, musíme ale brát v úvahu i marže pro naše zemědělce. Naši zemědělci se velice snaží ale někdy třeba těžko chápou, proč mají zavádět nějaké věci, které jim nařizuje nějaká směrnice. Všechny věci musí být eh, transparentní, aby se mohly potom rozvinout v praxi. Když se zde hovořilo o tom, Nakolik se zemědělství podílí na znečištění ovzduší, tak mě to vůbec nepřekvapilo. Zcela jistě můžeme eh, tu situaci zlepšit, můžeme snížit ty naše emise, můžeme být inovativní v technologiích, můžeme se také eh, soustředit v budoucnu i na další věci. Ten přístup musí být průřezový a integrační. Musíme tomu věnovat stále pozornost. Také musíme usilovat o realistické cíle ve snižování. Musíme brát v úvahu i diverzitu. To všechno musíme do své činnosti zapojit. No a co se týče ekonomických nákladů, tak eh, je zase zapotřebí chápat, jak se na to dívají naše podniky. Musí to být takové, aby tam byla zachována kvalita výrobků i kvalita života, nebo kvalita eh, této profese. Opět upřímně vám mohu říci, že někdy mají občané takové zvláštní představy o zemědělství. Já mohu říci, že v zemědělství máme dnes mnoho technologií, které zlepšily naši práci, takže mm, jsou, mm, ta stránka je lepší jak eh, technologická, tak ekologická. Velice často jsme malými podniky, stanovujeme si takové menší dosažitelné cíle, usilujeme o vývoj, naše cíle vždy musí něčemu sloužit. Pokud se tato směrnice ještě obohatí konzultacemi, tak může vést k dobrým výsledkům. Ale ještě bych chtěl zdůraznit, že musíme dávat pozor na to, abychom neporušovali naše cykly, naši výrobu. Musíme být připraveni na veškeré takové výzvy, ale zároveň musíme chápat eh, celkovou dynamiku tohoto odvětví. A rád odpovím vaše případné dotazy. Thank you, Děkuji, pane Roge. A posledním dnešním řečníkem, který nám pohovoří o eh, regionálním hledisku, z hlediska kvality ovzduší, to je pan eh, Demonari, který je eh, ředitelem regionální agentury pro ochranu životního prostředí v Emilia Romagna. Děkuji. Ehm, má italština je mnohem lepší než angličtina, takže budu hovořit italsky. Já bych tedy chtěl eh, ho- hovořit eh, o eh, našich diskuzích, které probíhají kolem tohoto tématu a můj region se poměrně často objevuje v debatách o znečištění. Tady se snažím dokázat, jaká je situace a jakým způsobem se můžeme posunout před. My jsme rovinatý region obklopený horami a za posledních několik let je v zimě situace velice špatná, protože je nízká intenzita větru a zároveň jsou tam oblasti vysokých tlaků, které v podstatě eh, odstraňují znečištění, ale na druhou stranu máme vysokou hustotu zalidnění v těchto oblastech. Ta situace v našem regionu je poměrně obtížná, protože máme meteorologické podmínky, které nám příliš neumožňují eh, rozptilovat kontaminující látky do vzduchu. Já tady nemám aktuální mapu, ale eh, ta situace se za poslední roky příliš nezměnila. Tady vidíme, že si problém s dusíkem i eh, ozónem i pevnými částicemi je v podstatě stejný. nalevo vidíme, že vlastně to bezvětří vede k tomu, že eh, částice se nerozptilují po celé pátské nížině, takže je jich velmi vysoká koncentrace a zároveň eh, je vysoká oblačnost, takže v podstatě je tam jakoby takový špunt kontaminačních látek, který eh, se nemůže rozptýlit po celé pátské rovině. Tady dochází k určitému malému snižování znečištění. Mám tu několik obrázků, které ukazují obecnou situaci. Například v regionu Emilia Romagna dochází k určitým změnám vzhledem ke změnám ve využívání e, dopravy a e, paliv, takže k určitému snížení došlo. Ale e, jinde zase žádné, žádná změna nenastalo, například u ozonu ani dusíku. A poněkud lepší je to v případě pevných částic. Tady jejich objem klesá. A e, také jsme se mírně vylepšili v ročních průměrných hodnotách, tam je to asi 15 Takže teď jsme vlastně v rámci vytyčených limitů. Ale ne vždy se to povede e, na úrovni jednotlivých dnů. Jak jsem již říkal, Eh, <clears throat> tento oblast je problematická, máme tam stále prezentní znečištění vzduchu a to skutečně ve velké míře. Máme zde západní oblast, východní oblast a Apeninskou část, jak vidíte zde. Znečišťující částice dosahují přibližně 30 mg, promiňte, mikrogramů průměru na jeden den. Tedy existují případy, kdy ty nejnižší části pátské nížiny již překračují tyto limity. Ale zde vidíte, že se to týká také obývaných částí, respektive částí, které mají silné a velké aglomerace. To, že máme problém, vidíte, vidíte, jakým způsobem se emise v Pátské nížina a v povodí řeky Pádu vyvíjejí. Ty zelené hodnoty, to jsou průměrné hodnoty za celou Itálii a ten červený sloupec zobrazuje region Emilia-Romagna. Je velmi důležité, abychom nehleděli pouze na jednotlivé regiony, které se nacházejí v Pátské nížině, ale abychom měli na zřeteli celou Pátskou nížinu jako celek. Toto je pouze takový stručný, rychlý přehled, kdy hovoříme o množství znečišťujících prostředků na jednu osobu. Jsou to hodnoty, které jsou jistě dobré, ale to vzniká z toho, že v této oblasti žije velké množství lidí které je vystaveno znečištění. Na tomto slajdu můžete vidět, jakým způsobem se vyvíjí sekundární znečištění a to také ve frakci PM1,0, což jsou ty nejmenší znečišťující PM částice. Zde je výslovná snožka sekundárního znečištění které má jak organický, tak neorganický původ a které tvoří skutečně značnou část. Pokud se podíváte na ten slide, tak vidíte, že ty hodnoty jsou skutečně vysoké. Odkud pochází toto znečištění, kde jsou ty zdroje? Je důležité pochopit zdroje znečištění, abychom ho mohli začít řešit. Zdá se, že je zjevné, že hlavní zdroje právě v regionu Emilia Romagna jsou způsobené dopravou a vytápěním domácností. Vidíte zde 66 oxidu dusíku, které pochází z dopravy a dále z průmyslu a z výroby energie. Průmysl a výroba energie jsou zastoupeny podílem 23%. Tedy víme, že tím nejvýznamnějším, největším znečišťovatelem, a tedy sektorem, eh, se kterým musíme pracovat, je vytápění domácností a tím sektorem, tedy největším, je doprava. Průmysl v podstatě je jediným odvětvím, kde můžeme řešit znečištění lokalizovaným způsobem. Zde vidíte jednotlivé linie v těch a na těch obrázcích vidíte v červených bodech právě ty oblasti, kde dochází k překračování té hodnoty. Části, které jsou nejvíce znečištěné, se nacházejí na západě Pátské nížiny. ale maximální redukce, ke které jsme se dokázali pre, pře, propracovat, nám ukazuje tu zemi zelenou Emilie Romaniu, zelený region. Ale jak vidíte, podařilo se nám dosáhnout alespoň toho, že region je žlutý na tomto grafu. Také máme k dispozici nástroj, který nám pomáhá vyčíslovat kladné dopady toho, co jsme měli. Zde uprostřed se nachází zelená oblast, tak trošku od středu napravo a zde můžete pozorovat, že kroky, které jsme zavedli pro snižování nečistot, mají velmi dobré dopady zejména na východní části Pátské nížiny. O to více je důležité, abychom se soustředili na ty oblasti, které jsou červené či byly červené. Snažíme se vytvořit integrovaný plán pro celý region, protože to je jediný způsob, jakým můžeme bojovat s nečištěním. A máme také dodatečná opatření, ale vidíme, že 40 6% momentálně tvoří částice PM 46% celkového znečištění. A navíc toto snížení se vztahuje i na práci, kterou se nám podařilo odvést během minulých deseti let. Dokázali jsme zaangažovat jednotlivé obce celého regionu a to především do takových akcí, které jsou z pohledu regionu konzistentní. Zde vidí, což je jeden z důvodů. A dále se projevuje, že region sám o sobě nedokáže vlastními silami efektivně snížit znečištění a zatížení znečištěním. To již bylo zmíněno před chvílí. Viděli jsme případ Holandska, které je znečišťováno jinými státy v jeho okolí. A podobný případ eh, se týká i regionu Emilia-Romagna. Je zjevné, že doprava a přeprava jsou problémy. Hlavním zřejmě znečištění byla doprava ale v oblasti dopravy mají regiony velice malý manévrovací prostor a je nutno podotknout, že veškerá přeprava zboží víceméně prochází právě Pátskou nížinou. Což významným způsobem přispívá k navýšeným kvótám znečištění v celé nížině. Tedy ujasnili jsme si, že doprava je jeden z největších zdrojů znečištění. A pokud situaci analyzujeme, tak je důležité zvolit velice komplexní hledisko. V, ta- v Itálii byly například financovány výměny vozových parků, což je samozřejmě velice dobré, ale Problémem je i osobní doprava nebo menší auta. Velký problém jsou také auta s dýzlovými motory. Což znamená, že kvalita ovzduší navzdory obnovení vozového parku nezměnila, se nezměnila. Respektive nezměnila nic na tom, že největší podíl znečištění i nadále produkují dýzlové motory je zde i zdroj potenciálního konfliktu, a to je spalování biomasy. A to nejen kvůli tomu, jaké emise CO2 jsou při něm produkovány, ale také zároveň z toho důvodu, že takto vzniká velké množství částicí PM. Právě vytápění a emise z topení Tyto emise pocházejí z malých zdrojů domácnosti a nám se podařilo také jasně identifikovat jednotlivé druhy zdrojů znečištění právě prostřednictvím vytápění. Jsou to zejména malá zařízení na spalování dřeva a dřevní, dřevní štěpky. Dalším pozitivním prvkem, na kterém začínáme v Itálii pracovat, ale který ještě nemá plný dopad v našich aktivitách, jsou eh, opatření na podpory domů, které spotřebovávají pouze desetinu tuhého paliva na své topení, či se vytápějí jiným způsobem. A to proto, že Velký podíl znečištěním je právě produktem a výsledkem topení domácností. Úspora paliva, ať již tuhého či v jiných formách, sebou přináší také snížení míry znečištění a přirozeně také Musíme myslet i na efektivitu termální izolace. Ta přispívá také k, to, k úsporám energii za topení. Když hovoříme o italských emisích, hovoříme zejména o emisích, které jsou přítomny v pátské nížině. Zde vidíte, 40 populace Itálie žije právě zde či v okolí pátské nížiny. Je tedy třeba najít způsob, jak situaci vyřešit. Nemůžeme ty lidi odstěhovat, předstěhovat je někam jinam. Pokud pohledeme na tento červený bod, tak nemůžeme říci, že není možné nic udělat. Snažíme se připravit sled kroků, které nám umožní přijmout takové projekty, které by pak měly dopad nejenom na region, ale na celou pátskou nížinu. To je tedy naším cílem i dnes, protože pokud si bude každý region hledět pouze svého, nedosáhneme vůbec ničeho. Proto jednotlivé regiony, které se teritoriálně nachází na území Pátské nížiny, začínají spolupracovat a koordinovat své politiky a představovat koordinovanou vizi toho, jak chtějí tahat za jeden provoz, což je skutečně důležité. To je tedy z mé strany na závěr. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám všem. Thank you very much. Um, so... Velice děkujeme a tím už se dostáváme na konec eh, druhé části našeho panelu a zbývá nám ještě 15 minut na otázky a odpovědi. Takže teď se ptám, zda se někdo chce ptát paní Konečná, prosím. Eh, úplně na začátek mi dovolte poděkovat především za poslední prezentaci, protože já pocházím podle údajů i Evropské komise z nejvíc znečištěného regionu v celé Evropské unii z Moravskoslezského kraje v České republice. A my už poměrně dávno víme, že e, přestože je to průmyslový region, tak to není průmysl, který by nám způsoboval největší komplikace a největší problémy s čistotou ovzduší. Jsou to právě malé e, zdroje znečištění, tepelné zdroje znečištění a je to doprava, kterou dneska neumíme vymítit z tohoto regionu, respektive z těch hlavních měst a jsem moc ráda že jste mi dnes potvrdil že stejná situace je úplně někde jinde. možná by stálo za úvahu abychom se byť je to daleko složitější než se e, soustředit pouze na průmysl ale abychom se daleko více soustředili e, také na informovanost a na lepší a nové technologie pro malé eh, zdroje spalování v obydlích a eh, podobně, protože si myslím, že tam musíme teď hledat cestu minimálně, co se týče eh, tuhých znečišťujících látek, ať už se bavíme o PM 2,5, 5 nebo 10. Takže díky moc za to, že, že ty problémy máme stejné. Určitě, určitě by bylo fajn, abychom si je mohli i v rámci Evropské unie vyměňovat daleko častěji, protože občas někdy vymýšlíme vymyšlené a někdy taky se spálíme na tom, co třeba někde jinde bylo prokázáno, že je neúčinné. Ale to, co mě zaujalo, je ta doprava. Vy jste se tady bavili o tom, jakým způsobem a velmi složitě technickým eh, změnit spalování v dýzlových motorech, tak aby eh, nevznikalo tolik emisí. Já se ptám, proč se daleko víc nezaměřit na alternativní zdroje paliv? Já si myslím, že již dnes existují alternativní zdroje paliv, je jich poměrně hodně, ať se bavíme o elektromobilech, o fosilních alternativách, LPG, CNG, eh, bioplynu, vodíku. A to jsou všechno paliva, které eh, jsou podle mě alternativou k tomu, abychom přestali používat dýzlové motory. A my už dneska víme, jak je nějakým způsobem, nebo jak, jak fungují a jen nám občas, alespoň když to vezmu z pozice České republiky, chybí uh, možná větší možnost je rozšířit tak, aby byly dostupnější pro uživatele a uživatele byli motivováni k tomu, aby, tyto, uh, aby na automobily, zvlášť osobní automobily, na tyto paliva uh, začaly přecházet. Takže by mě možná zajímalo, jak to vidíte do budoucna s rozvojem alternativních paliv, Eh, pro osobní automobily, protože tam já osobně vidím daleko větší budoucnost, než v tom, že budeme nějakým způsobem upravovat osobní vozy na dýzlový pohon či cokoliv podobného. Děkuji. Thank you. I'm going to run a few questions. Děkuji, já vezmu ještě několik dalších otázek, než dáme slovo eh, pro odpovědi. Já bych se chtěl zeptat na váš názor na roli lesů, a to jak pokud jde o kvalitu ovzduší, tak pokud jde o boj proti klimatickým změnám. Myslíte si, že potřebujeme zvýšit plochu pokrytou lesy v Evropě a pokud ano, tak jaké si myslíte, že by byly výhody a nevýhody eh, většího množství lesů v Evropě? Děkuji, Catherine. Děkuji. Eh, já, já bych se chtěla zeptat na zemědělství a na to, zda potře- že zda potřebujeme realistickou legislativu. Já si myslím, že všichni si uvědomujeme, jak důležitou roli zemědělství se hrává v evropské ekonomice a tuto roli nesmíme ztrácet ze zřetele ale ještě přesně nerozumím jednomu bodu. Mohl byste rozvést, eh, jaké aspekty toho návrhu jsou zcela nerealistické z vašeho pohledu? Jaká realistická opatření eh, mají eh, přispět k snížení produkce metanu a amoniaku v zemědělství, protože to je nutné, abychom tady všichni přispěli svým dílem, ale mě by tedy zajímalo, co je naprosto nemožné v této oblasti a co možné je. Děkuji, takže nejprve pan Land může odpovědět na otázku alternativních paliv. Děkuji vám. Není pochyb o tom, že Když se podíváme na e, cíle CO2 ve strategii EU 2020, tak těch je možno dosáhnout pouze e, určitým množstvím nových technologií, jako jsou elektromobily, e, jako jsou hybridy a další. Takže pokud jde o vaši otázku, tak samozřejmě průmysl si uvědomuje, že všechny tyto technologie musí být zákazníkům k dispozici, tak, aby si mohl vybrat, co je pro něj tím nejlepším řešením na základě jeho každodenního řidičského chování. Děkuji. Takže otázka lesů. Pan Roge by mohl odpovědět? Nebo pan Demonari, klidně, prosím. Děkuji mnohokrát, to je velice aktuální téma. Velice zajímavé. Ta první věc, zemědělství. Týká se to zemědělských užitkových ploch. Ano, potřebujeme jakési vyrovnání mezi lesnictvím a obděláváním půdy. Lesy jsou důležité, mají svou úlohu, ale abychom nyní říkali, že by se lesy měly nadále rozšiřovat, nevím, s tím se pojí řada otázek, jde také o to, kolik půdy je k dispozici. Ale je třeba to zohlednit, pokud tady hovoříme o našich úvahách, které se týkají CO2. Děkuji. A pokud jde o otázku paní Bearder, jestli tedy e, návrh je rozumný pro zemědělství? Je pense que dans, les pratiques, si vous voulez, ce qu'on voudrait pas nous. Myslím si, že v praxi, pokud dovolíte, tak e, v praxi musíme redukovat naše cíle v oblasti emisí metanu. Již nyní se snažíme používat co možná nejvíce hnojiv. Ale potřebujeme referenční hodnoty, abychom věděli, jakým směrem se zaměřit v budoucnosti, ale není realistické abychom tady měli cíle jako minus 30, 40 či minus 50 do roku 2030. Tady si myslím, že třeba postupovat krok za krokem. A dále je nutné podívat se také na nákladovou stránku. A musíme důvěřovat technologiím. Já velice pozorně sleduji vývoj v oblasti výzkumu, který zkoumá efektivní používání hnojiv. Ano, je třeba zvolit správnou cestu. Máme své svou praxi, praxi hnojení a to samozřejmě závisí na ročních období. Ve mé zemi máme národní právní předpis, který ustavuje, kolik hnojiv je možné použít na jaře a kontroly se provádějí. A e, samozřejmě zemědělci mají různé potřeby v závislosti se ročním obdobím. Ano, mohli by například eh, hnojit spíše ráno. Ale říci, že v určitý eh, časový okamžik vůbec nemohou hnojit, to není praveditelné, to je nerealistické. Rovněž není možné dávat na pole méně močůvky. Pokud to příliš omuzíme, povede to k tomu, že nákladová stránka naroste, že to bude skutečně velice drahé. Již nyní máme nástroje proto, aby jsme postupovali eh, relativně rychle a pokud to budeme chtít celé ještě urychlit, tak to bude mít skutečně závažné dopady. Pomyšleme například na ta, ty první cíle, kdy byly dávány krátké lhuty, byl to problém, takže my potřebujeme delší lhutu. Rok 2013 to bylo skutečně příliš brzy. Je třeba, abychom se orientovali podle referenčních hodnot a potřebujeme kritéria, která budou realistická. Paní Gardiny, děkuji. Mám několik otázek panu profes, na pana profesora de Monary. Já sama jsem Italka a pocházím z pátské nížiny, o které jste tak dlouho hovořil. Víme, že ty analýzy a údaje jsou velice obtížné a komplikované. Já bych velmi ráda se dozvěděla o jistých věcech více detailů. Říkal jste, že problémy se znečištěním vzduchu mají nejenom městské oblasti. Možná by bylo vhodné, kdybyste nám poněkud rozvedl, proč je tady takové úzké propojení mezi regiony v Pátské nížině. Hovořil se rovněž o, o dopravě, která je jedna z hlavním zdrojem znečištění v městských oblastech, ale nejenom. Celkově tedy z toho, co jste eh, zde právě vysvětlil, pro mne vyplynulo, že mnoho regionů nejen v Itálii mají objektivní potíže se zaváděním opatření a s dosahováním výsledků. Pátská nížina je svým způsobem znevýhodněná. Existují nějaké technické specifické elementy, které bych jsme mohli použít tak, abychom dokázali vytvořit nějaký vhodný specifický přístup pro tento region, neboť není možné přistupovat ke všem regionům stejně. Není možné předstoupit tomuto regionu jako k nějakému jinému francouzskému, například, který má zcela jiné země, pisné podmínky. Děkuji. Děkuji. Co se týče přístupu, zde musíme zvážit více regionů a samozřejmě také klimatická specifika. A rovněž je třeba velmi podrobně sledovat také údaje z měřících stanic zejména v těch do obdobách a časových úsecích, kde je ten problém akutní. Ale tento problém je způsoben především tím, že že znečištění je způsobeno známými faktory. A tyto znečišťující látky se z dopravy vypouští do obzduší. Především jsou to velmi prchavé látky, jako například dusík. A ty jsou přímým důsledkem spalování. Tyto látky reagují v atmosféře a vytvářejí sekundární znečišťující faktory, které jsou nebezpečné. A skutečně musím říci, že celém povodí pádu jsme provedli různé experimenty. Šlo o to, jakým způsobem snižovat tyto emise. Jistě neexistuje nějaký univerzální recept na snižování emisí, pomocí kterého bychom mohli snížit emise v Pátské nížině až na nulu. I kdybychom vysadili nové lesy. Takže je velmi důležité, se zaměřit právě na dopravu. A dále v oblasti dopravy, mimo to, že je základním zdrojem znečištění a hlavním zdrojem, je důležitá ještě jedna věc. A znovu, znovu tady potrhávám, že doprava pro nám prochází napříč páckou nížinou. Měli bychom tedy přistoupit i k tomu, abychom věděli, odkud co to znečištění v rámci dopravy pochází. Já nevím. Není to vždy tak, že třetina pochází z dálnic, další třetina z cest ze silnic první třídy a třeba třetí třetina z měst. Měli bychom rozšířit jisté části tak, abychom snížili především prvotní znečišťující faktory, jako je například benzen to souvisí především, nebo platí především na povodí, pro povodí řeky Pádu. Pokud máte tedy dostatečné údie k dispozici, tak víte, jak s nimi zacházet. Právě proto se musí regiony eh, na tomto území dohodnout, musí spolupracovat a je zde zapotřebí také za pomoci italského státu, který by měl celé akce koordinovat a měl by je také podporovat. Co se týče rad, dávat radu je vždy velmi složité. Závisí to, nebo ty podmínky jsou odlišné, v každé oblasti jsou podmínky jiné. A já mám takový pocit, že jsme poněkud zapomněli na to řešení, kdy jsme chtěli dopravní zátěž přesouvat ze silnic na železnici. To je velmi důležitá záležitost. A další problém to jsou rezidenční zóny a domy. Se týká například právě regionu Trentino, kde k tomu přistoupili a zvyšovali energetickou efektivitu domů. Šlo tedy o to postupně snižovat zdroje zátěže, zdroje znečišťujících faktorů a to je zásadní. Děkuji vám. Tím se dostáváme ke konci eh, času, který je nám dnes, ohra, dnes vyhrazen a jakožto zpravodajka bych vám chtěla velice poděkovat. Děkuji všem pěti našim hostům za jejich prezentace, děkuji poslancům za eh, otázky a, eh, věč, a ostatním z vás za trpělivou pozornost. Budeme se touto problematikou zabývat ještě dále. Máme časový harmonogram, jak víte, tak na počátku příštího roku bude zpráva představena výboru. Je to velice eh, složitá zpráva, ale nesmírně zajímavá a hlavně nesmírně důležitá z hlediska životního prostředí a zdraví. Takže těším se na další spolupráci v několika nadcházejících měsících. Eh, ještě jednou děkuji, eh, že jste přišli a přeji vám příjemnou cestu domů.